skončila, už téměř skončila, ale než začneme s hlasováním, tak mám tady paní, mám, má eh, tady procedurální připomínku paní Forenza. Máte slovo. Paní předsedkyně, já jsem chtěla se požádat, eh, zdali by bylo přípustné podle jednacího řádu, když eh, kolega Markus Ferber prohlásil, že trojka by měla eh, provést invazi do Říma a převzít ministerstvo financí. Já chci připomenout kolegovi, že mm, Italská republika má svoji ústavu a že eh, i Evropská unie přece eh, musí respektovat principy a nepodléhat tomu svévolnému chování Německa. Já mm, bych ráda, aby předsednictví vzalo toto prohlášení do úvahy. Děkuji. Děkuji, bereme na vědomí tuto poznámku a také máme eh, paní Gutier Perez, máme zde také další připomínku. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes dopoledne Evropský soudní dvůr zrušil rozhodnutí eh, předsednictva parlamentu, které se týká sankcí vůči Korbimu Mikemu vůči mm, poslanci, když eh, zautočil na důstojnost žen v Evropě. Já chci k tomu říci, že bychom eh, mu možná mu vrátíme peníze, ale nevrátíme mu důstojnost, protože přece my tady hájíme důstojnost, důstojnost žen a takže vůči takovým podobným intervencím a prohlášením, tak náš parlament musí být eh, tvrdým obhájcem práv žen. Děkuji. Thank you. řekla ten rozsudek právě byl vynesen máme další mm, připomínku procedurální tady od kolegy prosím. No. <clears throat> já odpovědět já bych chtěla reagovat. My musíme bránit především svobodu slova a ne poučovat celý svět o tom, jak respektovat práva člověka a to, že budete trestat někoho za jeho slova v parlamentu, to je něco neakceptovatelného. Právě proto tento výrok tribunálu je opravdu trumfem v oblasti svobody slova a jsem velice rád, že k tomuto rozsudku došlo. Děkuji také. Procedurální další. Pan Gualtieri, takže prosím, žádná ale rozprava na téma, ne? Děkuji. Já jako předseda výboru pro hm, hospodářské měnové záležitosti jsem mm, s velkým zklamáním si přečetla prohlášení mm, mého míst, prvního místo předsedy, pana Ferbra, který hovoří, podle něj trojka v Římě mus, by měla tedy napoch, v poch, napochodovat na ministerstvo financí a převzít ho. No já si myslím, že osoba, která má určitou funkci v instituci, přece nemůže toto říkat. To je pro mě neakceptovatelné a tudíž očekáváme a očekáváme formální omluvu a e, to, že se vzdá, bude dementovat e, toto neakceptovatelné prohlášení, protože asi e, těžko bychom potom mohli s místo předsedou do budoucna spolupracovat. Děkuji. Pane Ferbre, byste chtěl slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové. Německá televize se na mě obrátila s otázkou, co by se stalo, kdyby Itálie již nebyla eh, jaksi solventní a já jsem na to korektně odpověděl, pokud eh, bude Itálie v insolvenci, tak v tomto případě musí trojka, jak je to běžné v eurozóně, se o to starat. Právě jsme byli potěšeni tím, že Evropský soudní dvůr posílil svobodu slova a já doufám, že to bude platit pro všechny poslance tohoto parlamentu. Formulace, kterou právě zvolil můj předseda výboru, nebyla má slova, pravděpodobně vznikl problém v překladu. Já jsem pouze poukázal na to, jak funguje náš mechanismus, jak fungoval v minulosti a myslím si, že kdybyste se na to podívali v originálu, zjistíte, že to nebylo tak strašné, jak je ten výrok, eh, jak si předkládán v Itálii. Děkuji vám. Kolegové, ten jsme uzavřeli kolo eh, procedurálních připomínek. Ano, já navrhuji, aby se to řešilo eh, na výboru, tedy na tom patřičném místě nejprve a ráda bych přišla k hlasování, kolegové. Mohu prosím přejít k hlasování. Takže ten, kdo chce, abychom hlasovali, tak prosím, mi to řekněte. Ano, dobře, takže přejdeme k první zprávě, což je situace v Iránu. A bude slovo, takže budeme hlasovat o celé rezoluci, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A další